Děkuji velice. Nejprve mi dovolte vysvětlit, že já předsedám tomuto zasedání v souladu s pravidlem 213 jako jediný eh, stávající místopředseda původního výboru a hned po té, co bude zvolen nový předseda, tak odstoupím. Budeme tedy nyní volit předsedu v souladu s pravidlem 213 a ještě předtím, jak už vám sekretariát dnes sdělil, zástupci frakcí, kteří jsou dnes přítomně, ať se prosím posadí na místo poslance, kterého eh, zastupují a své jméno nadiktují sekretariátu. Já teď tedy přečtu jména zástupců. Miss Meidel is replacing Miss Hubner paní Majdal nahrazuje paní Hübner za EPP, za SND nemáme žádného náhradníka, za Renew pan Hlaváček zastupuje pan, pana Šastela. Já se omlouvám za to, jestli nevyslovuji jména správně. Za a tým pan Donato zastupuje pana Sany za ECR. I Jessica Stegrud nahrazuje Johana van Overtveld pan, doufám, že to je pan eh, Verba, zahrazuje pana Lagutko a pan Rus nahrazuje pana Vito Zague. Paní Obrir nahrazuje pana Martina Švédrvana a za NI. Paní Vumery nahrazuje pana Longwortha a pan Damny nahrazuje pana Hebita a pan Patten navrhuje pan, nahrazuje pana Tise. Chce ještě někdo oznámit náhradníka, který zasedá za něj? Pokud ne, budeme pokračovat. Dovolte mi prohlásit, že se podařilo dosáhnout kvórum pro platnost tohoto hlasování. Toto kvórum je 15 členů, čili jedna čtvrtina celkového počtu členů výboru. A nyní tedy žádám o nominaci na kandidáta předsedu. Tu nominaci může přednést politická frakce nebo nejméně pět členů výboru Ekon. Jsou tedy nějaké nominace? Bohužel není mikrofon. Jménem, skup, jménem frakce SND rád bych nominoval pana Roberta Gualtieriho na pozici předsedy výboru. Děkuji, pana Belka. Souhlasí kandidát s touto nominací? Ano. Děkuji, pane Gutieri. Vím, že kandidát je plnohodnotným členem výboru Ekon, vyplnil prohlášení o finančních zájmech a prohlášení o dodržení kondexu chování. Můžeme hlasovat přímo, pokud 12 či více členů výboru Ekon nepožádá o tajné hlasování. Je tu zájem o tajné hlasování, pokud ne, tak děkuji a pan Gultieri je tedy jmenován. A nyní tedy gratuluji panu Glodierovi a tím končí má role. Dear colleagues, thank you. Vážení kolegové, děkuji velice za vaši důvěru, je mi velkou ctí že jsem byl jmenován předsedou tohoto výboru a já se zavazuji spolupracovat s vámi všemi, tak abychom co nejlépe naplnili naše povinnosti. A nyní budeme volit prvního místopředsedu. Chci připomenout členům, že podle pravidla 213.1 musí byro každého výboru reflektovat rozmanitost složení parlamentu, to znamená, že předseda a místopředseda nemohou být ze stejného členského státu a výbor a, by, a tedy byro nemůže být složeno výhradně ze zástupců jednoho pohlaví. Takže já se teď zeptám, jestli jsou tu nějaké nominace na místo prvního místopředsedy. Pan Ferné, děkuji. Jménem EPP chci nejprve pogratulovat vám ke znovu zvolení. Vy jste jeden z mála, kdo se vrací na svůj původní post a my z toho máme velkou radost. Víme, že se můžeme těšit na dobrou spolupráci, jako v uplynulých pěti letech. Je mi potěšením za EPP nominovat eh, do zatímního předsedu, pana Niedermayera, na post místo předsedy. Děkuji. Souhlasí kandidát s touto nominací? Ano. Kandidát je plnohodnotným členem výboru EKON a doložil prohlášení o finančních zájmech a dodržení kodexu vhodného chování. Pokud tedy nechcete hlasovat tajně, navrhuji jmenování. A nyní zvolíme druhého místopředsedu. Je tu nějaký návrh kandidáta? Ano, jmenuji se Gunnar Beck. Jsem dozať, prozatímní koordinátor za skupinu ID a rád bych navrhl svého kolegu pana Rinaldiho. A vidím ještě další nominace. Ano, pane předsedo, jménem skupiny Renew bych rád navrhl svého kolegu Štefana Jonkltana po mé levici. Tito dva navrhovaní kandidáti souhlasí s nominací, pane Rinaldi? A nyní druhý, druhá kandidátka, promiňte, ano. V tomto případě máme dva kandidáty a já tady nejprve uvádím, že jsou oba plnohodnými členy výboru EKON. vyplnili prohlášení o finančních zájmech e, a dodržení kodexu shodného chování. A nyní budeme hlasovat tajně, elektronicky, abychom rozhodli mezi těmito dvěma kandidáty. A já se tedy ptám, jestli všichni členové mají sebou své hlasovací karty. Pokud ano, vložte je prosím do přístroje. Omlouvám se, pane předsedo. Pan Filip Lamberts, eh, který je plnohodnotným členem, je nahrazen za náhradníkem panem Karem. Takže budeme postupovat následujícím způsobem. Zelený knoflík je pro pana Rinaldiho a červeným knoflíkem budete hlasovat pro paní Jonkuchten. A ten bílý Knoflík uprostřed je pro případ, že se zdržujete hlasování. Takže opakuji, zelený knoflík, zelené tlačítko je pro pana Rinaldiho, červené pro paní Jonkurten. A možná bychom se to mohli otestovat. To děláme ostatně vždycky u hlasování, takže já zahajuji testovací hlasování, abychom si ověřili, že to všechno funguje. Zahajuji hlasování. Končím. Ještě okamžik. Sorry, we need to do a substitution. Avram. Okay, so Mrs. Avram is... Paní Avram nahradí předsedu. Zahajuji hlasování. Zelený kroflík opakuje pro pana Rinaldiho, červený pro paní Jonkuchten. Zahajuji hlasování. Končím. A paní Jonguchten byla zvolena 41 hlasy oproti 17. Gratuluji. Now. A nyní Budeme volit třetího místo předsedu. Ptám se, jestli chcete představit kandidáty. Děkuji, pane předsedo. A gratuluji ke zvolení. Já jsem Robert Zila z ECR, býval jsem náhradníkem, nyní jsem plnoprávný člen tohoto výboru a jménem ECR bych rád navrhl Jana Eppinga jakožto kandidáta na třetího místo předsedu. Děkuji. Děkuji. Souhlasí kandidát s touto nominací? Pane předsedo, ano. Vím, že člen je kandidát je plno, hodnotným členem eh, výboru a doložil deklaraci o finančních zájmech a dodržení kodexu vhodného chování. Takže pokud není třeba a hlasovat tajně, budeme postupovat aklamací. Gratuluji. Můžete se přidat k nám tady za předsednickým stolem. Místo tu je. Mise Pedicini. Pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo, jenom stručně. Já jsem absolvovala toto hlasování i za předchozího funkčního období parlamentu, kde, bylo tři, do, kde se dařilo dodržet určitou gentlemanskou dohodu. Ale podobně jako minule jste použil nedemokratické metody. Já si nemyslím, že to povede k dosažení vyvážené atmosféry, kterou potřebujeme na půdě tohoto výboru. Ti, kteří hlasovali určitým způsobem, jsou také eh, svým způsobem vini toho, že nepostupovali demokraticky, že nehlasovali pro kolegu, který má velké zkušenosti eh, v oblasti ekonomiky. Děkuji, Pedičíny. A nyní tedy budeme volit čtvrtého místo předsedu. Je tu navrhován nějaký kandidát? Dobrý den, já jsem Manu Obry, koordinátorka za skupinu GUE a je mým potěšením nominovat svého kolegu José Gusmao z Portugalska na post čtvrtého místo předsedy. Děkuji. Souhlasí kandidát s touto nominací? Ano vidím, že kandidát je plnohodnotným členem výboru Ekon a doložil prohlášení o svých finančních zájmech a a o dodržení kodexu vhodného chování. Budeme tedy postupovat aklamací. Ne, my s tím nesouhlasíme, no, abychom rozhodli aklamicí, zvláště proto, že kolega Pedicini eh, tedy v podstatě utrpěl takovou tajnou dohodou v tom smyslu, že kandidát ID eh, se tedy eh, nedostane do nominací. A vy jste odkud? My jsme ze strany pro Brexit. 11 for now, 11. One Thank you. The threshold is... Děkuji. Nepodařilo se dosáhnout limitu 12 osob, takže budeme pokračovat aklamací. Please, could you join the chair? Pojďte se tedy posadit za předsednický stůl. Yes, I would like uh, to inform members that... Chci uh, členy informovat o tom, že informační balíčky na přivítanou máte ve svých poštovních schránkách a na intranetu je to k dispozici ve všech oficiálních jazycích. V tomto balíčku, v tomto úvodním balíčku najdete spoustu informací, včetně toho, jak funguje rozhodovací proces parlamentu, jak je přijímána legislativa a je tu také tedy speciální leták o fungování výradu, výboru EKON a o službách, které mají členové k dispozici při své práci. A já chci také říci všem členům, že nyní, když jsme rozhodli v souladu s pravidly, a zvolili předsedu a místopředsedy. Vyzývám všechny členy, aby se zavázali k duchu plné spolupráce na základě našich sdílených evropských hodnot, tak, abychom naplnili tedy svůj velice důležitý a ožahavý úkol, protože my tedy máme také politickou kontrolu nad chováním Evropské centrální banky měnové unie, nejenom schvalujeme legislativu. To je tedy velice důležité a já tedy opakuji, že budu plně spolupracovat se všemi členy tohoto výboru. Děkuji. A tím tedy můžeme uzavřít. Máte před sebou předběžný seznam příštích zasedání. Sekretariát to ještě ověří. Počkejte tedy ještě pár hodin, dokud nebudou informace o našich příštích zasedáních finalizovány. Děkuji a tím končím toto zasedání.